Okay. Good morning, everybody. Dobré ráno vám všem. Začneme naše zasedání. Omlouvám se, paní Janika Dekys, ale už máme spoždění a je třeba prověřit a potvrdit celou řadu věcí. Já budu hovořit švédsky i anglicky, budu hovořit švédsky vždy s výjimkou hlasování. Pak budu hovořit anglicky, takže nyní změním můj jazyk a budu hovořit švédsky. hit allihopa och vi... Vítám vás. A zahájíme včerejší přerušené zasedání a začneme hned s hlasováním. Ta první zpráva se týká statutu Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Myslím si, že zprávu již byste měli mít všichni k dispozici a chtěl bych vědět, zda Edith Eštrela si přeje něco dodat. Pokud ne, tak můžeme přistoupit okamžitě k hlasování. We start with, uh... A začneme s pozměňovacím návrhem číslo 1. A prosím, kdo je pro, zvedněte ruce. Kdo je proti, zdrželi se. Přijato. Tím pádem druhý pozměňovací návrh odpadá. A nyní trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pětka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh dvanáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme na žádost. Takže nyní provedeme elektronické hlasování. Já prosím, nemám tady kartičku, chtěla jsem si pro ní, ale nedostala jsem se tam a takže prosím, počítejte můj hlas jako pro.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 takže přijato. A nyní návrh 13. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končíme s hlasováním. A přijato. A blahopřeji paní Eštrele. Zpráva byla přijata. We then move on to next, uh... A nyní přejdeme k dalšímu hlasování. Toto je návrh zprávy týkající se rámce pro zprávu řízení evropských společností. V první řadě se zeptám, zda toto můžeme rozhodnout unblock. Můžeme takto postupovat? Děkuji. Takže odhlasujeme unblock zpráv, eh, návrhy 2, 3, 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže přijato. Pane? We move on to next a nyní přejdeme k dalšímu bodu. Osmička, tím je doporučení Evropského parlamentu a radě o způsobu a podmínkách možného založení Evropské nadace pro demokracii. A v první řadě se opět zeptám, zda o tomto můžeme rozhodnout ten blok. Můžeme takto postupovat, ano. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Kdo je proti, zdrželi se, takže přijato. A nyní bod číslo 9. Zpráva o občanství EU za rok 2010. Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU. A opět se zeptám, zda o tomto můžeme rozhodnout blokově. Můžeme takto postupovat. Ano, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. moving on to item number A nyní můžeme přijít bodu číslo 10, situace žen za války a já bych v první řadě předal slovo paní Nikolaj, prosím. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo, nemám toho příliš co dodat. V první řadě bych ráda poděkovala všem kolegům za jejich přispění do této zprávy. Doufám, že to bude užitečná, dobrá zpráva a myslím si, že je to naprosto nezbytná zpráva. Děkuji. Paní Záborská, prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já bych ráda z hlasování stáhla ústní pozměňovací návrh číslo 73 a tedy druhý ústní pozměňovací návrh a to znamená, že také tedy stahuji pozměňovací návrh 73 a 28 a zachovávám ústní pozměňovací návrh 31. Odstraňujeme 73 a 28 a druhý ústní pozměňovací návrh. Děkuji. We'll then start to proceed uh, the voting and uh... takže nyní přistoupíme k hlasování. A začneme pozměňovacím návrhem číslo 34. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 35 tím to padá. Omlouvá se pan předsedající. Návrh číslo 35. Kdo je pro, zvedněte ruce, prosím. Proti. Přijato. Máme tu žádost o prověření. Budeme tedy hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. And the vote is now closed. Uzavírám hlasování a zamítnuto. A tímto 36 padá a nyní máme od osmičku 9. To má být podle pravidla číslo 50 zahrnuto do hlasování tedy eh, zahrnuto bez hlasování a tím přistupujeme k číslu návrhu 38. 38, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 39, 40 a 44 padají, protože jsme přijali kompromisní návrh 5, takže nyní 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Amendment 47. 47 a 48 budeme hlasovat společně, protože jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. We can then move on. A nyní návrh 49. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. A tímto 51 a 50 odpadají. Okay, sorry. Pan předseda se omlouvá. Budeme hlasovat číslo 51. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A padesátka tedy padá. A nyní 45. 45 také padá, protože 49 byla zamítnuté. A nyní 52. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 41 padá. A nyní kompromisní šestka. Kdo je pro? Proti? Přijato. A nyní 43, 46 a 54 také odpadají. 53. A nyní kompromisní sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A tímto návrh 55, 56 a 57 také odpadají. A nyní kompromisní osmička. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Přijato. A tímto 58 také odpadá. A nyní 59. O té budeme hlasovat i o 60 a 61 později. Nyní kompromisní devítka. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 62, 63, 64, Odpadají. A nyní 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66 odpadá. 67 stejně tak. A nyní 68 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 69, ta odpadá. 70 stejně tak. 71. Hlasujeme o 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Žádost o prověření. Takže nyní budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Everybody voted? The vote is... Jste hlasovali. Uzavírám hlasování a výsledek přijato. And 72 with 4. 72 odpadá a odstavec 12.9 je zahrnut bez hlasování podle pravidla 20, 50. Pardon. A nyní návrh 73 bez ústního pozměňovacího návrhu. Also the amendments, okay. Takže celý pozměňovací návrh je stažen. Takže o něm nebudeme hlasovat. Dobrá. Děkuji. We can then move on to compromise. A nyní kompromisní desítka. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Vy nezvedáte dostatečně ruce. Takže hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. The vote is now closed. Uzavírám hlasování o kompromisní desítce. It's a A přijato. Samozřejmě, že je to přijato, ale musíte řádně zvedat ruce. Means that 75... A to znamená, že 75, 76 a 77 padají. A stejně tak 78. A nyní 79. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesátka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesát jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Máme tu žádost o prověření. Zahají hlasování. The vote is now closed. Zavírám hlasování. A zamítnuto. Yes, because you know I, I don't have a car there, so, so that's. My tu máme oddělené, z toho důvodu to pro mě není jasné. A nyní 83. Kdo je pro? Zvedněte ruce, prosím. Proti? Zdrželi se? Opět to prověříme. Zahajuji hlasování. On 83. O návrhu 83. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. A přijato. Mr. President. Pane předsedo, ty osoby, které hlasují proti, tak jednoduše nezvedly ruce. To je jejich chyba. Uh, A nyní hlasujeme o 84. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Proti, zdrželi se, přijato. A nyní číslo 85. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. O odstavci 6 nebudeme hlasovat, protože již pokryt devítko drážka 2 a nyní kompromisní jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A to znamená, že 87, 86, a 89 padají a nyní 88. Hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Máme tu žádost o prověření. Zahajuji hlasování. 88. The vote is open. The vote is now closed. A uzavírám hlasování. A přijato. Amendment 19 is withdrawn. Devítka byla stažena. A nyní máme odstavec 16 DV. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Máme tu žádost o prověření. Prověříme odstavec 16DV, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. A zamítnuto. A nyní odstavec 18 DV. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 9 a 10 by měly být zahrnuty bez hlasování podle pravidla 50. A nyní pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 92. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Tímto pádem 23 padá. A nyní 93, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 94, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Přijato. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tímto sedmička odpadá. A nyní návrh 97 také padá, protože kompromisní šestka je přijata. Nyní 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Máme tu žádost o prověření. Zahajuji hlasování. o návrhu 98. Uzavírám hlasování. It's adopted. Přijato. Odstavec 3. Ten uh, bude zapracován bez hlasování podle pravidla 50, dále pozměňovací návrh 99, ten pokrývá odstavec 3, takže odstavec 5 odstavec 9, odstavec 11, tyto všechny budou začleněny bez hlasování podle pravidla 50. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 100. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si to, žádá se o ověření elektronické, takže zahajuji hlasování. Hlasujeme o 101. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 103 padá a přecházíme k návrhu 104. Kdo je pro? Prosím, přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 105. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Myslím si, že to budeme muset ověřit elektronicky. Takže zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 105. Končím hlasování. Návrh je přijat. Nyní se dostáváme k návrhu 106. Kdo je pro? Prosím, přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 107. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to budeme také muset ověřit. Takže kontrolujeme návrh 107, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní odstavec 1 a odstavec 2. Ty, eh, o těch se hlasovat nebude a přecházíme k odstavci 15. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto. Nyní se dostáváme k odstavci 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ano. Ale ověříme to. Takže kontrolujeme odstavec 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 108. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to přijato. Pozměvací návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 111. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Nyní do, se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže pozměňovací návrhy 5, 2, 3, 4, 17 padají. Takže přecházíme k kompromisnímu návrhu 2. Takže budeme postupovat tak, jak jsme říkali, a budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme si to. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu 4. Končím hlasováním. Přijato. Pozměňovací návrh 17 padá a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu 2. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že pozměňovací návrh 6, 7 a 8 padají. Nyní pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Prosím, přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní máme ústní pozměňovací návrhy. Podává je zpravodajka. Já se ptám, zda je někdo proti e, těmto pozměňovacím návrhům. Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Prosím, přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Žádá se o ověření, takže ověříme ústní návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Dostáváme se k návrhu 12. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že to budeme muset ověřit elektronicky. Takže ověříme si návrh 12, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní pozměňovací návrh 11. Ten padá. Ne, omlouvá se pan předseda. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Přihlašte se, kdo je proti? Zdrželi se? Myslím, že to budeme muset ověřit. Takže ověříme si pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Pardon, 11. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 13. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 14 padá a dostáváme se ke kompromisnímu návrhu 4. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. To znamená, že padá pozměňovací návrh 15 a 60 a nyní pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 25 padá. A nyní návrh 19. Kdo je pro? Přihlašte se. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ověříme si to. Budeme tedy hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 19. Zahajuji hlasování o návrhu 19. Přijato. Nyní návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18 padá a budeme hlasovat o návrhu 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 23 padá. 24 také a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 26. Kdo je pro? Přihlašte se. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 27 padá. 28 eh, byl stažen, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromisní návrh 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. To znamená, že padají pozměňovací návrhy 30, 32, 59, 61 a 74. Dále padá odstavec 13 a 14. Nyní pozměňovací návrh 31. To je ústní návrh. Takže se ptám, zda je v pořádku eh, začlenit sem tento pozměňovací návrh. Pokud ano, tak o něm budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 33. Kdo je pro? Pardon, návrh 33 padá. Takže konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dokument je přijat. Blahopřeji zpravodajce a děkuji. Nyní si uděláme menší přestávku a začneme přesně v 10 hodin, protože Máme v plánu další blok zasedání, takže v 10 hodin se uvidíme. Děkuji. Yes, want to say that we're start soon, but our guests are a little bit late because... Chtěl bych vám říci, že začneme brzy, jen co k nám dorazí naši hosté, ti jsou bohužel spožděni, takže poté, co dorazí, začneme. Okay. Uh, I think we... Takže myslím si, že můžeme začít a zřejmě budete potřebovat vaše sluchátka. Nalaďte si, nebo francouzštinu najdete na kanálu číslo 3. A tímto tedy znovu zahájíme naše přerušené zasedání. a rád bych mezi námi přivítal naše pozvané hosty. Paní Buske a pan Joffrua. Vítám vás v našem výboru Evropského parlamentu 16. července 2010 jsme se obrátili na výbor pro ústavní záležitosti s tím, že ve Francii proběhl eh, proběhla práce na úrovni nebo na téma o prostituci ve Francii. Poté, co tuto práci dokončili, eh, tak eh, jsme se na ně obrátili s tím, aby nám tedy výsledky jejich práce, z výsledky jejich práce obeznámili. A já bych tedy tímto předal slovo našim pozvaným hostům, paní Buské a paní Geoffroy, takže prosím, máte slovo a ještě jednou vás vítám. Pane předsedo, dámy a pánové evropští poslanci, vracíme se do Evropského parlamentu. Můj kolega Guy Joffroa a já s určitým dojetím. Pro, s dojetím proto, že mám pocit, že to je poprvé, co francouzští zástupci parlamentu předkládají zprávu před výborem Evropského parlamentu. Připadá nám to zcela přirozené, protože ten návrh přišel od paní Evy Brejt Svensonové, bývalé předsedkyně vašeho výboru, kdy jsme se s ní setkali 12. ledna eh, tohoto roku v rámci našich prací. Dlouho jsme vyměňovali názory o různých přístupech evropských zemí k prostituci, stejně tak jako eh, k politice, která existuje ve Švédsku. A eh, proto je pro nás celá přirozené, že i my přicházíme ze své strany vám říci, jak my chápeme prostituci. Nejprve bych chtěla říci, že naše zpráva vychází z široké široce dokumentované práce. V průběhu osmi měsíců eh, našeho průzkumu jsme se sešli s 200 osobami. Eh, z toho 15 eh, těch, kteří se prostituovali nebo se prostitují. Při, našem, při našich slyšeních a u příležitosti každé naší cesty jsme se chtěli setkat s těmi, již se to týkalo. Asociacemi prostitu, prostitutek a prostitutů a těmi, kdo jim přicházejí na pomoc, lékaři, policisté, zdravotníci a e, včetně těch, kteří nemali, neměli dobré vztahy s orgány místní zprávy. Sociologové, filozofové a právníci přednášeli své stanovisko k prostituci. A také jsme hovořili s francouzskými ministry pro sociální soudržnost, spravedlnost a vnitro. Eh, naše slyšení jsme vedli bez jakýchkoliv eh, a priori. Nehledali jsme doprokázat nějakou předem vykonstruovanou tezi. A proto jsme prováděli tato slyšení aniž bychom dávali přednost nějakému filozofickému či ideologickému proudu nejzajímavější aspekt naší práce byly cesty do ciziny. Tak to jsme se e, podívali do Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska. A takto jsme viděli veškerou um, škálu odpovědí na téma prostituce. Od průmyslové zóny e, Vla e, Jonquera až na, na španělské hranici, kde se soustředují největší bordely v Evropě, až po ulice ve Štokholmu, eh, včetně červených čtvrtí v Bruselu, v Hágu a poté klubu v Madridu. A eh, pochopíte, že když říkáme my, tak eh, jde pouze o mého kolega, kolegu Guy Joffrua, protože ženy se tam nevidí rády. Až na to, když jsou prostitutky. Několikrát jsme viděli jejich velice zoufalou situaci. Oni opravdu přežívají prostituci. A tu, o té zkušenosti stěží hovoří, eh, aniž by měli slzy v očích ať to je eh, v, mý, v prostorách Amical Duny v Paříži nebo v Apramu v Madridu. Tato práce pro nás byla opravdovým lidským dobrodružstvím a viděli jsme, jakým způsobem eh, se lidi navzájem vykořišťují a také obrovskou pružnost některých prostitutů a prostitutek ať jde o zrušení prostituce nebo jejich uznání e, jako prostitutů a prostitutek, anebo ať jde o to, jak napomáhat prostituovaným osobám. Francie je abolicionistická země, to znamená, že zrušila veškerá, veškeré právní normy, které by mohly vybízet k prostituci a dlouhodobě se snaží, aby prostituce vymizela, aniž by se stala nelegální. Od zákonu, který se jmenuje zákon Marte Richardové z roku 1946, jsou ve Francii eh, v nevěstince zakázány. Francie v roce 60 ratifikovala úmluvu Spojených národů z roku 49, netýkající se represe, obchodování eh, s lidmi a eh, vykořišťování prostituce jiného. Obchodování lidmi a kuplířství jsou postihovány ve Francii 7 až 10 lety vězení. Ať jde o jakoukoliv formu napomáhání, prostituci jiného, vykořišťování prostituce jiného nebo e, spojování prostitutek a prostitutů se zákazníky. Prostituce je povolená. Prostitutky a prostituti e, svým, svou činností e, nekonají žádný trestní čin ale na druhé straně pouliční prostituce je trestána pokutou a dvěma měsíci e, vězení. E, v praxi žádná, e, žádná sankce většinou ne, nestíhá pouliční prostituci, krom toho, že jsou ty lidé umístění do cely předběžného zadržení. Klientům nehrozí žádný trestní postih. Leda, že by zneužívali nezletilé nebo e, některé osoby, které jsou ve svízelné situaci, jako těhotné ženy nebo postižení. Velká nevýhoda této politiky se týká sociální oblasti, eh, protože pomoc těmto lidem, kteří se snaží zbavit prostituce, je stále menší a menší. Ať jde o pomoc v týkající se ubytování, eh, odbornou průpravu nebo přístup k ošetření tuto práci provádějí většinou asociace a většinou mají k tomu velice omezené prostředky a koordinace téměř neexistuje. Než předám slovo Guy Jeffroy, ráda bych vám předložila několik skutečností, které jsem vyvodila z naší práce a podle mého názoru si zaslouží, abyste se s nimi seznámili. Za prvé, je jasné, že největší část prostituce v západní Evropě je plodem nebo důsledkem obchodování lidmi. Eh, počet eh, prostituovaných eh, osob, prostitutek a prostitutů se dá těžko ohodnotit, ale zhruba jde o 20 tisíc, ve Francii 80 žen. A tito lidé jsou z 90 cizinci v nelegálním postavení nejčastěji zatímco v roce 1990 z 80% šlo o francouze. Tak vidíte, jak se změnila prostituce za 20 let. Sítě policie zná velmi dobře. Ve Francii prostituti a prostitutky většinou pocházejí z východní Evropy, z Nigérie nebo z Číny. Tady mluvím především eh, o městě Paříž. Stejná skutečnost eh, existuje téměř všude. Španělské prostitutky jsou vlastně rumunky, bulharky nebo jihoameričanky. My jsme se setkali s mnoha prostitutkami ve Španělsku, ani jedna z nich nebyla Španělka. Čili musíme zapomenout na představu tradiční prostituce, tak, jak se o ní hovoří v románech 19. století anebo v některých filmech. Za druhé, ráda bych se vrátila k těm hlavním mechanismům prostituce těchto cizinců, kteří jsou vlastně obětí obchodování. Většinou do západní Evropy přijedou, aniž by věděli, co je čeká. Myslí si, že budou pracovat jako servírky nebo uklizečky, v několika případech vědí, že se budou muset prostituovat, ale netuší v jakých podmínkách další jejich rodina prodá některým sítím a procházejí takzvanou drezurou, e, to znamená kolektivní znásilňování, e, nedostávají potravu, jsou mučeny a tak dále. A také ty, které pocházejí z subsárské Afriky, e, jsou podrobeny vudu. V mnoha nebo ve všech případech eh, jejich, rodiny, eh, jejich rodinám se vyhrožuje. Když se dostanou tito lidé do Francie nebo do jiných evropských zemí, tak se musí prostituovat, aby eh, zaplatili jejich cestu do cílové země. Většinou jde o 40 tisíc euro ve Francii. A to stále narůstá, protože oni tu ten dluh nemohou zaplatit a nemohou tedy opustit svou e, činnost. Europol se domnívá, že prostitutka by měla vydělat tisíc eur denně obchodování lidmi s cílem sexuálního vykořišťování nepokrývá veškeré situace v oblasti prostituce. A tady eh, máme tři hlavní faktory, které vysvětlují to, jak se lidé eh, dostanou k prostituci. Za prvé nefunkční rodina a sociální vyloučení. Jsou tady nezletilí v nefunkčních rodinách, které nacházejí v prostituci strategii přežití. Stejně tak jako mladí lidé, kteří e, jsou vyloučeni ze společnosti, protože mají jinou sexuální orientaci. Za druhé, eh, ekonomická eh, nejistá situace Prostituce studentů a některých starých lidí se takto dá velmi dobře vysvětlit. Finanční motivace je zásadní také pro toxikomany, kteří se prostitují, aby si zajistili drogu. Za třetí, psychologická zranitelnost. Mnohý prostitut a prostitutka zažili sexuální násilí v dětství, což eh, vyvolalo devalorizaci jejich vlastního těla. Jiní jsou obětmi násilného druha, který je nutí, aby se prostituovali z lásky. Policie v Jonquera nám takto představila muže, kteří doprovázejí mladé prostitutky z Rumunska, jako jejich, a to dávám do uvozovek, citový druh. Nemusím upřesňovat, že Ony jsou jejich jediným zdrojem příjmu tohoto citového druha. Třetí realita, eh, o které bych s vámi ráda pohovořila, se týká současného vývoje a to je rozšiřování prostituce přes internet. To, čemu se říká escorting, je vlastně nejnovější forma prostituce. Logika, jak se dostat k prostituci pro prostituce jsou stejné jako při pouliční prostituci. Eh, za prvé, tady k tomu nutí síť, které organizují, eh, čemu říkáme sex tours. Eh, to znamená několik dní ve velkých evropských městech. Ty schůzky jsou sjednány přes internet a prostitutka vlastně se pohybuje od Ukrajiny až po Moldavsko. Většinou jde o e, nejistou situaci, což je horší než e, prostituce pouliční, protože e, se nacházejí v nějakém uzavřeném prostoru, většinou hotely. A pre, ty preventivní poselství Jde především o e, nemoci, sex, které jsou sexuální přenosné choroby, které často mohou být přenášeny. A dále na fyzickém i psychologickém zdraví jsou tady důsledky, které e, jsou stejné povahy, jako kdyby konali e, poliční prostituci. Tolik tedy několik slov na úvod a teď předávám slovo Guy Joffrua, svému kolegovi, který vám sdělí další závěry této zprávy. Merci. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, milí kolegové, já nyní navážu na proslov eh, své kolegyně Daniel Buske, a zmíním se o analýzách a návrzích, eh, které vzešly z naší informační mise, která existovala v rámci našeho parlamentního výboru. Takže nejprve bych chtěl upřesnit, že tato informační mise, stejně jako další podobné instance, byla vytvořena eh, tak, aby tam byly zastoupeny všechny skupiny, které jsou součástí naší eh, poslanecké sněmovny a Mise tedy pracovala pod vedením Daniel Busketové během šesti měsíců. Po šesti měsících jsme vydali závěry, které byly jednomyslně schváleny jednak samotnou misí a také výborem, kterému jsme eh, tuto misi poté představili. Takže my jsme rozhodně nechtěli vycházet z žádného systematického a priori a mise nás vedla k zamyšlení nad tím, jaká je vlastně podstata prostituce dnes. Konkrétně jsme se snažili analyzovat to, proč se mnozí francouzští občané, a nejenom francouzští, ale i evropští občané, proč se domnívají, že prostituce je nejstarším řemeslem na světě a domnívají se, že prostituce je již od samého začátku běžnou součástí eh, života a společnosti. My jsme v rámci našich eh, analýz mm, studovali určité aspekty a já se zmíním o pěti eh, nejdůležitějších z nich. Takže za prvé, lidé se domnívají, že prostituce je užitečná pro společnost, protože se díky ní snižuje počet znásilnění. My jsme ovšem bez zvláštního překvapení zjistili, že toto není pravda. Například ve Švédsku, kde v roce 1979 eh, byl zaveden zákon, který trestně stíhal klienty prostitutek, tedy ve Švédsku se míra e, znásilnění nezvýšila, naopak zůstala během období 79 až 2004 eh, na stejné úrovni, zatímco v ostatních zemích e, můžeme konstatovat opak. Například v Nevadě, tam, kde některé okrsky legalizovali prostituci, zatímco jinde eh, legalizována nebyly. Tedy ty okrsky, kde je prostituce legální, mají míru znásilňování dva až pětkrát vyšší než ostatní okrsky, kde prostituce legální není. Za druhé, další e, tvrzení je následující. Klienti mají určité nepotlačitelné potřeby, které je potřeba e, splnit. Ovšem jde o to, že ať už se jedná, eh, tedy ať jsou prostitutkami muži či ženy, jejich klienti jsou téměř vždy muži a ti muži tedy ehm, by měli mít nepotlačitelné potřeby. Nicméně toto tvrzení je také chybné. Více než dvě třetiny klientů osob, kteří využijí eh, služeb prostituce, žijí v páru nebo žili v páru a více než 50% z nich jsou otcové rodin. To znamená, že nemůžeme a priori považovat za uh, osoby, které mají sexuální nouzy a které by měly tedy nepotlačitelné sexuální potřeby. Klienti tedy neměli ani tak nepotlačitelnou potřebu mít ženu, ale spíše takové archaické chápání tohoto konceptu. Za třetí, osoby, které se prostitují, jsou užiteční pro společnost, protože vlastně plní úlohu, kterou bychom mohli připodobnit eh, úloze sociálních asistentů. To je tedy to tvrzení. Eh, jedna z osob, která se prostituovala, se kterou jsme se sešli, nám řekla, nesmíme, a cituji, nesmíme směšovat eh, někoho, kdo poslouchá s někým, nebo vyslechne osobu s někým, kdo eh, má s osobou poměr. Existují sociální asistenti, to má svůj smysl, ale u nás bylo vždy zapojeno i tělo. Ne, nemohli jsme se spokojit pouze s, poslech, s posloucháním nebo vyslechnutím osoby. Další tvrzení. Některé osoby se domnívají, že prostituce je svobodná volba i zde schůzky, které jsme měli, pozorování, které jsme provedli, dokázali, že je tomu naopak. Téměř všechny osoby, se kterými jsme se sešli, včetně asociací, které chrání prostitutky, všude v Evropě, kam jsme se vydali, tedy všichni tito nám sdělili, že se nejedná o skutečnou svobodnou volbu, pokud jde o, o prostituci. Jedna z osob nám dokonce řekla, že se nejedná o řemeslo, které by se dalo opustit den ze dne, že by se prostě zatím dali zavřít dveře. Takže eh, ty osoby, které tvrdí, že se jedná o svobodnou volbu, e, není to pravda nebo pouze v malém množství případů. Například e, jeden člověk v 70. letech v okolí Lyonu vedl informační kampaň, která se týkala e, právě tvrzení, že prostituce je svobodná volba. A tato osoba po 40 letech uznala, že téměř ve všech případech prostituti a prostitutky jsou k prostituci nuceni. Další páté tvrzení, které vyplynulo během našeho šetření, je tvrzení, které říká, že prostituce je řemeslo, je to práce, které je srovnatelné se všemi jinými. 70 eh, prostitutů a prostitutek trpí posttraumatickým stresem eh, v závažné míře, což je srovnatelné například s mučením. 65 až 75 eh, osob tvrdí, že byly během své, výkonu své činnosti znásilnění a statisticky tyto osoby mají 120 krát větší pravděpodobnost než ostatní, že budou zavražděni. Takže kdo by chtěl svobodně vykonávat povolání v takovýchto podmínkách? Poté, co jsme tedy eh, vydali toto konstatování a provedli všechny analýzy, přešli jsme eh, k základním principům a základním svobodám. A když říkám základní svobody, nemyslím tím pouze svobody ve Francii, ale s překvapením jsme zjistili, že se jedná o základní zásady téměř všech evropských zemí. První zásada Eh, spočívá v tom, že lidské tělo nemůže být vlastnictvím, tak jak je to obsaženo v článku 6.1 našeho eh, občanského zákonníku. Pro nás je situace jasná. Při prostituci dochází k prodeji nebo pronájmu lidského těla a drsně řečeno, ale tak nám to sdělili, některé, osoby, se kterými jsme se bavili, tedy klient řekl, že se jedná o situaci, jako bychom vstoupili do supermarketu a vybírali si tam zboží. Přečteme si etiketu, buď se vám to líbí nebo nelíbí a podle toho si to buď koupíte nebo nekoupíte. Jak tedy můžeme tvrdit, že existuje taková ta zásada a nevyvodit z toho důsledky? Mimochodem, musel jsem konstatovat, že jeden prostitut, který nám vyprávěl o svých zkušenostech, se musel podrobovat celý život tomu, že osoba, se kterou měla sexuální vztahy, popisovala své chutě a přirovnávala to k, k čerstvému tělu, k čerstvému masu. Omlouvám se, že to takto drsně říkám, ale opravdu tam eh, tvrdil, že se jedná o čerstvé maso a potom to srovnával s ještě čerstvějším eh, masem nebo tělem, které se objevilo na trhu. Takže zde opravdu bychom měli zdůraznit tu zásadu eh, toho, že lidské tělo není majetkem. Dále další zásadou je integralita a důstojnost lidí. To násilí, kterému podléhají osoby, je netolerovatelné. Osoba, která se prostituje, eh, musí přijmout již na začátku nepřijatelné podmínky. Na začátku sice eh, se zdá, že život je jednodušší, ale poté se stupňuje násilí a v konečném důsledku prostituce, tak jak nám řekla jedna prostitutka, Eh, poškozuje jejich život. Souhlasili s tím také asociace, se kterými jsme jednali, například Amical Duny. Osoby, se kterými jsme eh, jednali, se někdy rozplakali. To znamená, že opravdu eh, to na ně mělo negativní vliv. Dá se to srovnat s osobami, které například zažily hrůzy války. A třetí princip, který je pro nás důležitý a na jehož základě jsme také založili celou naši práci a na které pracujeme s Daniel již několik měsíců, tedy to je zásada rovnosti mezi pohlavími. Klienti, jak už jsem se zmiňoval, jsou eh, téměř výhradně muži. Zatímco prostituti a prostitutky eh, jsou z 80%, 85% ženy a 15% muži. Eh, takže prostituující se osoby jsou k dispozici klientům. V Německu jsou dokonce některé ulice, kde probíhá prostituce zakázány ženám. Daniel připomínala, že abychom mohli pochopit realitu, uvědomit si e, realitu v těch mm, domech v těch nevěstincích ve Španělsku, v Žonkeře, tedy tato místa jsou ženám zakázána. Z toho jasně plyne, že se to orientuje opravdu na muže. V mnozích e, zemích existuje běžná praxe, kdy se snažíme hlásat rovnost mezi pohlavími v ostatních oblastech života, ale zde to neplatí. Takže taková to byla naše analýza a z té plynuly některé návrhy, které jsme vytvořili. Musím říci, že jsme naši práci rozhodně nezakládali na nějakých eh, moralizujících tvrzeních. Zakládali jsme se pouze na etických zásadách, tedy na etice naší země a také na etice, která spočívá na všech zásadách a hodnotách, které má Evropská unie. Takže na této etice jsme zakládali eh, naši analýzu a vytvořili jsme návrhy, které jdou třemi směry. Za prvé jde o to, že osoby využívající prostituce, tedy klienti, na ty jsme se zaměřili, za druhé jsme se zaměřili na prostituující se osoby a za třetí jsme se zaměřili na e, kuplíře. Věříme, že klienti musí nést odpovědnost Nejde o to, že bychom chtěli vytvořit nějaký trestně právní základ, který by se snažil hledat eh, pachatele proto, aby je potrestal. Nám jde zvláště o to, aby klienti nesli svoji část odpovědnosti. A já se domnívám, že tato práce je opravdu, eh, respektive obdivujeme eh, taktiku Švédska, která existuje již několik let a nese také nespochybnitelné výsledky. Prostituce se za deset let snížila na polovinu, zatímco v srovnatelných zemích rostla nebo uh, zůstala stejná. Jde tedy o pouliční prostituci. Dále, pokud je o prostituci na internetu, ta zůstala na rozumné úrovni v porovnání s jinými zeměmi. Tedy tam, kde se prostituce více toleruje, um, více vyvíjí. Dále Švédsko je stále méně cílem uh, sítí, které se zaměřují na prostituci a také pokud je například o obchodování se zbraněmi, obchodování s lidmi a s omamnými látkami. Telefonické odposlechy, které byly pravidelně ve Švédsku prováděny, dokázaly, že tito obchodníci si uvědomili, že ve Švédsku je pro ně nevhodné vykonávat svoji činnost a proto je mm, pohodlnější přesídlit jinam. Chtěl bych zdůraznit, že tato legislativa z roku, tento zákon z roku 1999 ve své době eh, vedl k podstatné opozici v této zemi, ale nyní se na tom všichni shodují. Nyní téměř všichni podporují tento zákon, podporují jej eh, poslanci všech politických zaměření. Řekli nám to poměrně jasně. Stejně tak eh, veřejné mínění ve Švédsku které se v roce 1999 z velké části stavilo proti tomuto zákonu, nyní 75 lidí zákon podporuje. A z toho důvodu naše mise, mise navrhla vytvořit eh, ve Francii trestný čin využití prostituce. Bude to mít eh, odpovídající etapy v trestním právu. První takovýto přestupek eh, bude podléhat napomenutí a chci připomenout, že ve Švédsku, kde jsou výsledky jasné, nebyl nikdy vydán e, rozsudek odnětí svobody za tento trestný čin. A to z toho důvodu, že tam velmi fungoval pedagogický efekt tohoto, tohoto zákona. A my doufáme, že se tak stane i u nás ve Francii. Doufáme, že budeme takto moci lépe bojovat proti prostituci a také proti e, obchodování s lidmi. Dále prostitující se osoby, ehm, tě musí být poskytnuta asistence. Nesmí být nějak stigmatizovány a asistence musí být také kompletní. Veřejní aktéři musí působit v rámci sítí, každý se musí snažit zjednodušit administrativní eh, postup pro prostitující se osoby, tedy pro ty, kteří si přejí ukončit tuto činnost. Dále doporučujeme, tak jak eh, jsme to již navrhli a jak jsme to odhlasovali v zákoně z roku 2006, Tedy doporučujeme, aby zahraniční osoby pobíhaj, pobývající nelegálně na našem území a které se staly oběťmi takovéhoto obchodování, měly zjednodušený přístup k povolení k pobytu. Tak, eh, abychom tím podpořili jejich snahu dostat se pryč z této sítě a samozřejmě musíme také napomáhat v jejich snaze dostat se pryč eh, z prostituce, takže musíme jim také nabídnout lepší přístup k ubytování, zdravotnické péči a k alternativnímu, přís, alternativnímu zdroji financí. Dále Musíme se snažit bojovat proti uh, osobám, které provozují obchodování s lidmi a proxenetismus. A vše musí probíhat systematicky na všech úrovních, na místní, národní i evropské úrovni. Musíme navrhnout rozvoj mezinárodní spolupráce, například v Hágu musíme mít kontakty se zástupci Eurojustu a Europolu, musíme jasně říci, že takovéto možnosti existují, naše vůle je silná a na evropské úrovni musíme poskytovat eh, nástroje k tomu, aby toto opravdu fungovalo. Dále musíme vytvořit partnerství se řetězci hotelů, tak abychom mohli bojovat proti tomu, aby se takovéto sítě usazovaly eh, v hotelech, aby vznikaly nové formy prostituce, například eh, ty sextury, jak to zmiňovala Daniel. A dále ve Francii máme nutné nástroje k eh, tomu, abychom více eh, zabavovali výnosy z trestné činnosti. To tedy bylo několik doporučení, které plynou z naší mise. Jedno z těchto doporučení v příštích dnech ještě naváže na práci, kterou jsme již odvedli, protože jsme se zavázali k tomu, že připravíme návrh usnesení, které by mohlo schválit, mohla schválit naše poslanecká sněmovna a na to bude dále navazovat zákon, legislativní akt nebo zákon, který bude obsahovat eh, aspekty z naší zprávy. Tento návrh usnesení bude pravděpodobně předložen eh, našemu parlamentu během příštích dvou týdnů a Toto usnesení samozřejmě už podepsala Daniel Buske a já, ale kromě toho také všichni předsedové všech parlamentních skupin v našem parlamentu. Nejedná se tedy o konsensuální práci, ale spíše jde o to, že existuje jednomyslná politická vůle pokročit v tomto směru vpřed. A nám je opravdu velkým potěšením, že jsme měli možnost vám um, tuto zprávu a oblast představit. Děkuji. Tak so jättemycket för... Eh, děkuji. Velice děkuji za tak jasnou, zajímavou prezentaci. Jedná se o otázku, která je velice zajímavá pro členy tohoto našeho výboru. A tímto bych rád nyní zahájil debatu, pokud byste rádi položili několik otázek. Nicméně a už já sám si myslím, že tu zazněla celá řada zajímavých věcí. Například jste zmínili, že občas i samotné instituce si myslí, že bude docházet k méně znásilňování, pokud se povolí prostituce, jenže takové názory mohou být zvláštní, protože eh, v takové společnosti v podstatě společnost, která tímto způsobem si cení těla žen, si neuvědomuje, že prostituce a znásilňování jdou v ruku v ruce a na těla žen se takto nahlíží jako na pouhý předmět. Takže je třeba změnit toto nahlížení společnosti. Další téma, které bychom měli rozvinout, když hovoříte o obchodování s lidmi ve spojení s prostitucí, velice často je třeba si uvědomit a zodpovědět řádně otázku, jak tomuto zabránit, například tím, že stvrdíme tedy tresty eh, pro lidi, kteří obchodují s lidmi, nebo posílíme hraniční kontroly, eh, budeme více naléhat i na předávání zpravodajských služeb. Nicméně většinou se často opomíná ten naprosto zásadní problém a tím zásadním problémem tady je, že muži se vlastně neustále snaží o to si koupit eh, nebo zaplatit za ten pohlavní styk s ženami. Takže bychom možná mohli spíše najít eh, způsoby, jak se tohoto chopit a vyřešit ten problém. Protože základem celého problému je ta poptávka ze strany mužů. V podstatě tito muži jsou tím prvopočátkem celého tohoto problému, který se následně nabaluje. A je tu tedy celá ta řada myšlenek, které bychom mohli nyní rozvinout. A dám slovo eh, mé kolegyni Moři. Merci. členům parlamentu, kteří přijímají příliš snadno celkovou eh, náladu ve společnosti a tvrdí, že nevěstince jsou dobrá věc, protože zajišťují ochranu a zdraví prostitutek. Já to vidím v novinách, vidím to v novinách nejenom ve Francii, ale i jinde. A když to jsou poslanci, kteří, mm, kteří přicházejí s těmito myšlenkami, tak mám chutím zakroutit krkem, protože máme všichni kolektivní odpovědnost. A pan předseda to řekl před chvílí, je to nesmírně svízelné, jak eh, vykořenit takovéto názory. Co můžeme udělat, abychom řekli, tady je problém a my všichni společně na celé politické šachovnici vy jste eh, řekli velice přesně, že vaši předsedové vašich politických skupin vysílali na stejnou vlnu. A jeden, každý z nás a i my tady na celoevropské úrovni, všechny země a všechny politické skupiny musí, boto, musí o to bojovat. Je to bitva, kterou musíme vyhrát společně a chceme-li to, vykořenit toto zlo, tak ten, ten, ten problém je tady. Další moment, který bych chtěla zmínit, Rozlin Bašlo, která zasedala v tomto parlamentu jako poslankyně Evropského parlamentu, byla první za Francii, která říkala, že prostituce je trestný čin a že je nutné, aby byl trestán i zákazník, i klient. A plně s ní sdílím tento názor. Vyžaduji to. Pro všechny. Na všech úrovních. tady prostě není na jedné straně lid a na druhé straně někdo lepší. Ať jsou oběti jakékoliv. To znamená, ať jde o děti nebo o dospělé. A jde o starce. A ať jde o jakoukoliv čtvrt protože paní Buske mluvila o těch červených čtvrtích a těch, čtvrtích, kde se odehrává prostituce, eh, dálnice, mm, hraniční přechody, ale jsou prostě i čtvrti nesmírně eh, bohaté, kde kvete prostituce. A tady boj proti tomuto trestnému činu a prostituce. Musíme změnit pohled společnosti na prostitutky. Nechci hovořit příliš dlouho, ale je tady ještě třetí bod. To je problém sexuální turistiky. Turisti, cest, sexuálního cestovního roku. Vy jste to docela dobře popsali. My vidíme, a vy jste to také popsali ve, svém, ve svých eh, příspěvcích, vidíme, že v Evropě se odehrává taková hravá forma eh, sexuální cestovního ruchu. Jezdí se do Pobaltí za některými chlapci. Pobaltí v takovém hravém systému e, se podílejí na rozvoji kuplířství a obchodování s lidmi. Je to jiná vlastně forma té sexuální turistiky a tady bychom to také neměli umožňovat. Proti tomu musíme také bojovat. A k tomu seznamu, který jste tady předložili, já vám, děkuji, já vám děkuji, že k tomu připojíte t, tu hravou turistiku. Další, čtvrtý bod. A tady myslím, že musíme, musíme být opravdu velice přísní. Hotely, které podporují takový typ cestovního ruchu, s těmi bychom neměli spolupracovat, ty bychom měli odsoudit. A já dobře vidím v některých hotelech, tady, kdekoliv, které vlastně zakládají e, ekonomickou vyváženost na prostituci. A pro mne i tady musíme být aktivní, rozhodní a odsoudit tento způsob, tento ekonomický model prostituce. Řekla jsem 20% toho, co jsem měla na srdci, ale slovo ponechávám kolegům a děkuji vám za to, co jste udělali, protože jste udělali velmi dobrou práci a na celoevropské úrovni bychom také měli eh, pokračovat v stejném duchu. Děkuji. Nyní paní Kosta. Presidente, apprezzo anche molto le cose che Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat i za to, co vyjádřil náš pan předseda, tedy že se zmínil o tom jádru samého problému. Myslím si, že pro nás je tato vaše studie opravdu velice významná. Je dobrá, co se týče metodologie. Myslím si, že jste vykonali opravdu výtečnou práci. Berete v potaz celou řadu stereotypů, která je velice markantní v celé řadě evropské, evropských zemí, včetně tedy té mé. Eh, myslím si, že jsou tu určité takové fatalistické názory, které tvrdí, že tedy prostituci je nemožné vymítit. A já v té vaší studii vidím opravdu velice konkrétní tvrzení, která v podstatě potvrzují to, co jsem si myslela. A myslím si, že je téměř absurdní, že v roce 2011 si musíme uvědomit, jakou má tedy prostituce dimenzi. Myslím si, že jak na straně levice, tak na straně pravice si všichni uvědomují to stejné, že tedy je odlišné, pokud tedy člověk dobrovolně souhlasí s výkonem prostituce, ale k tomu dochází málo kdy. V Itálii se prostituce považuje za práci jako každá jiná. Žádá se tam o úplnou normalizaci, tedy že je to práce, jejich pracovníci platí normální daně, zkrátka práce jako každá jiná. Ovšem je třeba tady ty zamaskované stereotypy na ně poukazovat, hovořit o tom a snažit se vymítit. Víme, že Existují dva druhy prostituce. Prostituce prostřednictvím volné volby, která je asi méně častější, a pak prostituce z donucení. Většinou ta prostituce z, ta dobrovolná tu vykonávají ehm, ženy, které jsou tedy občanky té dané země a ta nucená prostituce to jsou většinou ženy, které jsou tam dovezeny do dané země ze zahraničí. Důležité je tedy se věnovat tomu problému obchodování s bílým masem. Víme, jakou to má návaznost na různé eh, kriminální organizace. A pak je tu otázka toho, že v podstatě velkou část odpovědnosti hrají muži, kteří jsou tedy tím jádrem celého problému. A má první otázka je následující. Asi víte, že Evropský parlament souhlasí s tou důležitou směrnicí, tedy se směrnicí o nakládání s lidskými bytostmi. A snaží se tam tedy zajistit určitou míru ochrany a zabývá se tam také otázkou udělování povolení k pobytu pro lidi, které byly podrobeny takovému to jednání. To je v podstatě určitá míra toho, že prokazujeme ducha solidarity. V podstatě z humanitárních důsledků, tak to umožňujeme pobývat těmto lidem na našem území, aniž by byli nuceni snášet určité represe. Samozřejmě existují určité kulturní konflikty, nicméně eh, je důležité si uvědomovat, že musíme také umět reagovat i na nové druhy prostituce, které se objevují. Máme tu prostituci přes internet, nebo například nabírání takovýchto lidí prostřednictvím tisku nebo i jiných míst. A tam tedy je třeba eh, k takovýmto druhům je také třeba tvrdě přistupovat. Už to není jenom taková ta klasická prostituce na ulicích nebo na jiných vyčleněných místech, ať jsou to třeba i v noci nějaké soukromé domy. A důležité je, aby, že Eh, velice, čas, velice těžko dokážeme vstoupit, eh, nějak skontaktovat tyto dané osoby, ty vlastně prostitutky, abychom jim mohli pomoci a pak tedy opravdu tvrdě postupovat proti těm takzvaným pasákům, takže to je tedy ta směrnice, která by měla vést k opravdové koordinaci na evropské úrovni. Nicméně nesmíme opomínat také skutečnost, že to bude v takové rozlišení mezi tím postihem, mezi těmi, kteří vlastně zneužívají ty lidi, kteří jsou podrobení násilné prostituci, a pak určitá, je tu určitá míra tolerance pro takové případy, lidí, kteří mají, řekněme, takový individualizovaný vztah, tak vůči ním se tedy nepostupuje v rámci tedy <clears throat> i nějakých tvrdších postihů. Takže je třeba opravdu uplatňovat správné postihy. Také jsme schválili důležitou směrnici týkající se dětské pornografie, a sexuálnímu turistického ruchu vůči eh, nezletilým. To je zase další důležitý krok, který tento parlament učinil. Tady se snažíme postupovat i vůči třetím zemím, které právě eh, ilegálně zneužívají ehm, nezletilých. Myslím si, že mm, tím největším přispěním vaší studie je to, že se snaží právě konečně skoncovat s těmi mýty, s těmi obecně uznávanými špatnými pravdami a vlastně s tou tolerancí, s tím přivíráním očí vůči prostituci. Řekněme, že dosud eh, mm, opravdu prostituce měla, řekněme, volnou ruku. A když tedy dochází k tomu obchodování s lidským tělem, tak to má opravdu spoustu negativních následků. V naší zemi um, politická zodpovědnost uh, vedla k tomu, že v podstatě toto bylo do určité míry legalizováno. Teď jsou to ty takzvané určité společnosti, které poskytují uh, společnice ty takzvané escort girls a tímto vším se vlastně prostituce legalizuje. V podstatě je to napojeno na takové kulturní nahlížení, které zabraňuje proti tomu bojovat. A jak proti tomu bojovat? Zřejmě cestou diverzifikace sankcí. Je třeba se podívat na to tedy, jak být co nejúčinnější, také prostřednictvím výchovy, vzdělávání. Děkuji. Ještě tu máme dvě další žádosti o slovo, takže prosím, buďte stručnější ve vašich příspěvcích, protože v 11.15 musíme skončit eh, a čeká na nás další zasedání. Paní Gion, prosím. Velmi stručně, že to je můj eh, zvyk. Tak to hovoří děkuji zástupcům francouzského parlamentu, že nám přinesli ty zajímavé informace. Je to opravdu eh, plná škála analýz a návrhů týkající se tohoto jevu. Nechtěla bych patřit jenom těm, kdo odsuzují. Rád bych se zmínila o dvou tématech a vyžaduji také vaše stanovisko. Eh, Nejprve jde o otázku veřejného pořádku který vedl k určitým zákonům na té či úrovni nebo k výnosům. Jde o to, aby eh, prostituti a prostitutky byly odstraněny eh, ze středu města. Mm, já mám teď pocit, že ten problém se jenom přesouvá, aniž by byl jakkoliv vyřešen. To přesun prostitutů a prostitutek často vedl k tomu, často že vlastně oni se více izolují, nejsou tolik viditelné a vlastně eh, potře- oni potřebují prevenci, potřebují zdravotní péči a vlastně tady narůstá to riziko zdravotní a riziko násilí. Ráda bych znala vaše stanovisko k této otázce jak jsou v některých eh, orgánech místní zprávy používány tyto, eh, tato zákonodárná ustanovení. Eh, Mal těžko vidíme, jestli tento boj proti prostituci opravdu efektivní. A druhý bod, o kterém bych se ráda stručně zmínila, vaše stanovisko týkající se vyváženosti sociální politiky obecného práva. Eh, mohli bychom toho využívat a některé prostitutky a prostituty toho mohou využívat, ale víme, že k tomu mají e, problematický přístup e, a některá ustanovení, o, něm, o nich se zmínila moje kolegyně Silvia před chvílí, jde o podporu práva na pobyt, když se likviduje síť, která poskytuje určitá práva, ale vede ke stigmatizaci, je tady riziko další stigmatizace. Takže ráda bych chtěla pohovořit o tom, této vyváženosti a děkuji za pozornost. Eh, no, děkuji. Takže máme další dvě žádosti o slovo. A opravdu prosím, buďte maximálně struční, abychom měli i čas si vyslechnout odpovědi. Paní Záborská, prosím. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Já tu nebudu činit nějaký komentář k věci. Pouze na úvod bych ráda řekla dvě slova našim přednášejícím hostům. V první řadě gratuluji a děkuji. Gratuluji a děkuji za to, že na půdě tohoto výboru zazněly ta slova, která jste dnes vyjádřili, protože jsme vlastně začali hroutit tu bariéru mezi pravomocí národních států a pravomocí Evropského parlamentu nebo obecně evropských institucí protože jasně pojmenovat to, co je prostituce, tedy že prostituce je zásahem do lidské integrity, do lidské důstojnosti, eh, vůbec nesouvisí s hranicemi státu, s legislativou. To je něco, co je tedy člověku přirozené. Mám dvě, no možná tři otázky. Vy jste tu zmínili, strukturu těch, kteří se prostitují. Hovořili jste o tom, že se to již změnilo, ta struktura, že je tu méně francouzů, více jsou to lidé z jiných zemích, ale jaká je struktura klientů? Jsou to francouzští občané, anebo jsou to také cizinci? To je první otázka. Druhá otázka. Myslíte si, že na základě vašeho výzkumu se legislativa Francie změní? a přiblíží se třeba legislativě ve Švédsku? A třetí otázka. Vy jste srovnali zkušenosti prostitutek a prostitutů s hrůzami a se zkušenostmi válečných míst jakou v tomto směru vidíte prevenci pro mladé lidi, mladé dívky, mladé chlapce, kteří se ještě neprostitují, ještě se nedostali do tohoto začarovaného kruhu, z kterého se těžko vychází, takže co dělat pro to, aby se do toho nedostali? Tak se mycket och då går det till fru Thomson. Varsågod. Eh, tak så mycket. Eh, I will be very brief. I just have one question. Děkuji jen velice stručně, mám pouze jednu otázku. Omlouvám se, že jsem dorazila později a nevyslechla jsem si váš příspěvek. Nicméně už jsem se eh, něco o vaší legislativě dozvěděla a ráda bych věděla, zda stále zamýšlíte trestání, trestní cestou um, prostitutky. Švédská legislativa nahlíží na prostitutku jako na oběť. Můžeme jí tedy pomáhat, nicméně právě na opačné straně stojí klient ten je tím, kteří se dopouští trestného činu. Z toho, co vím o francouzské legislativě, tak u vás právě i ta prostitutka může být trestně stíhána. Ale já si, my si naopak myslíme, že právě prostitutka se do, eh, dostává do nebezpečí díky své činnosti. Děkuji. Děkuji vám za otázky a nyní tedy vám mohu poděkovat, že jste byli struční v otázkách a máme k dispozici chvíli na to, abychom si vyslechli odpovědi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusíme se zodpovědět všechny otázky, které jste nám položili. Ta vaše otázka týkající se propojení mezi tím, že když nebudeme se snažit eh, řešit kořeny, které eh, z nich vyrostla prostituce, to propojení, že ve většině zemí neexistuje opravdová informovanost a eh, výchova k, k tomu, že tady žije mnoho národů a po využívání těla žen a finanční prostředky, tedy ten důvod, proč v té naší legislativě, kterou chceme nastolit, větší zodpovědnost zákazníka, nejenom trestní postih. Snažíme se o celou kampaň Eh, osvěty v celé francouzské společnosti vést debatu o tom, že muži a ženy jsou si rovni a nekupujeme tělo někoho jiného. Když eh, vlastně zrušíme tento sociální zákaz, tak vlastně eh, můžeme někam dospět protože naším cílem není trestat za každou cenu, ale spíše vychovávat tak musíme vést širokou osvětovou kampaň, komunikační kampaň o realitě prostituce, protože ta realita není dobře známa a máme představu, která je spojena s potěšením, říkalo se jim e, mm, veselá děvčata a prostě to vše vedlo k této stigmatizaci prostituce e, zautočit na kořeny, to znamená vychovávat, ukázat, že prostituce je prodej těla. Abych odpověděla paní Morešarti, nevěstince nikdo je nepožaduje, možná někteří kolegové, ale žádná z prostitutek ani z prostitutů je nevyžaduje to je. To znamená nepoznat tu realitu, která k tomu vede. nesníží se prostituce nikde, kde ty domy existují, ani se nesnižuje sexuální riziko. Je to vlastně vybízení k obchodování, protože otvírají široce dveře vykořišťování žen, které pocházejí z ciziny. Euh, ano, abych na to navázal, Řada těch otázek eh, se překrývala a já myslím, že na to můžeme odpovědět kladně, tedy na řadu z těch otázek. Ano, je pravda, že právě muži eh, se snaží kupovat si sex a z toho důvodu musíme jednat na začátku celého toho procesu. Musíme eh, se soustředit už na dětský věk, na státní i evropské úrovni. Musíme se zaměřit na to, jak malí Chlapci nahlížejí například na dívky. Je to situace, která se zhoršuje za posledních 30 let. Musíme se zaměřit na úlohu školy, a to školy na všech úrovních. Ta úloha je opravdu velice důležitá. Dále na tisíc procent s vámi souhlasím s těmi, kteří jste říkali, že prostituti a prostitutky jsou oběťmi prostituce. Paní Tomsnové bych odpověděl, že u nás ve Francii eh, zákony, které se týkají eh, poliční prostituce. Spadá tam nově také pasivní poliční prostituce. Tedy tyto zákony neříkají, že prostitutky jsou pachateli trestné činnosti. Dochází tam sice k si přestupku nebo méně závažnému trestnému činu, ale my nahlížíme zvláště na možnost, jak eh, rozbít existující trestní sítě. Souhlasím s Guillaumem v tom, že se musíme zaměřit na ten problém a nespojovat jej pouze z důvody veřejného pořádku, i když ten veřejný pořádek a tyto aspekty nejsou zanedbatelné. Je legitimní, tak jak říkali eh, naši občané, že musíme na tento problém zareagovat, je to narušení veřejného pořádku v určitém smyslu. Dále chtěl bych zdůraznit analýzu, kterou zmiňovala paní Mora Chartier eh, v souvislosti se sexuální turistikou. Ano, proti tomu musíme bojovat na všech úrovních a trestní stíhání klientů, tak jak to navrhovala Roslyn Bašlo, ano, to eh, bude doprovázet náš postup. My jsme rozhodně rozhodnutí eh, jít tímto směrem, tedy trestně stíhat klienty a dále Musíme vymítit eh, tuto představu mužů, kteří se domnívají, že jim mají právo zakoupit si sexuální služby. Dále k tomu, co říkala paní Buské eh, v souvislosti s nevěstinci. Ano, my se domníváme, že prostituce je součástí společnosti, že je to nejstarší řemeslo světa a tak dále, že to řemeslo bude existovat na věky a že bude navždy součástí naší společnosti. My ale tvrdíme opak. A nevěstince to je tedy špatná správná odpověď v uvozovkách. Je to špatná e, reakce těch, kteří se otázce nevěnovali podrobně a e, konkrétně se jedná o novináře. Dále k otázce ehm, hotelů a řetězců hotelů. Možná jsem se špatně vyjádřil. Když říkáme, že s nimi musíme spolupracovat, neznamená to, že jim je budeme podporovat v tom, aby se tam lépe přijímal proxenetismus a tak dále. Naopak, Musíme jednat tak, eh, jak jsme to navrhovali ve Francii. Musíme se snažit s těmi hotely spolupracovat tak, abychom vymítili prostituci v hotelech. Dále prostituce, která je svobodnou volbou nebo nucená. Souhlasím s tím, co říkala paní Kosta. Myslím si, že ta bitva v první řadě je kulturní povahy. Z toho musíme vycházet. Jde o etiku a kulturu na evropské úrovni. Na to se musíme zaměřit. Neexistuje prostituce, která je svobodnou volbou. Vždy je to do určité míry nucené. Nicméně osoby, které se prostitují, mají eh, každý svou vlastní historii, ale téměř všichni zažili nějakou, nějaké násilí ve svém životě. Často se jedná o vzdálenou minulost, často je to skryté, ale vede to k tomu, že se překročí ta hranice, kteří, kterou ostatní nepřekročí. A dále ochrana osob, které jsou oběťmi obchodování s lidmi. To je věc, díky které bychom měli na tu úlohu oběti úlohu prostitutky nahlížet jinak, tedy měli bychom na ně nahlížet jako na oběti. My se zaměříme na naši legislativu a budeme se zabývat tím, zda bychom neměli prostě vypustit vše, co se tam, eh, vše, co se zmiňuje o aktivní nebo pasivní prostituci na ulicích. Dále práva eh, prostitutek. Je pravda, že nesmíme nikoho stigmatizovat, vždy musíme zohlednit konkrétní situaci dané osoby. Můžeme použít eh, sociální politiky ale musí být více zacíleny, více přizpůsobeny těmto uh, kategoriím osob. Paní Záborská se ptala na klientelu. Ve Francii jsou hlavními klienty francouzi a když například nebydlí daleko od španělské hranice a ve Francii nikoho nenajdou, v tom případě cestují do Španělska. Ve velkých počtech například cestují do té Jonquery. Uh, pokud je o francouzskou legislativu, eh, v budoucnu my jsme navrhli zákon, který byl již sepsán a tento zákon bude symbolicky eh, předložen paní Busketovou a mnou v poslanecké sněmovně a to v den, kdy bude přijato usnesení, jehož text máte k dispozici. Tento zákon eh, teď bude navržen, my nevy, nevymýšlíme nic nového, vycházeli jsme z toho, co existuje ve Švédsku, a budeme se dále soustředit eh, na prevenci u mladých lidí. Právě u těch mladých lidí a eh, tedy musíme se zaměřit na mladé lidi, musíme bojovat také proti pornografii a to jsou právě ty prvky, na kterých bych se měla zakládat tato kulturní evoluce, můžeme říci i kulturní revoluce. Měli bychom jednat opravdu velmi ofenzivně, nechci, aby to znělo nějak pejorativně nebo nějak definitivně. Opravdu před námi ještě zbývá velký kus práce. Naši poslanci ve Francii budou muset ještě vykonat velké úsilí. Platí to i pro europoslance, ale musíme se zakládat na společných hodnotách. Z těch bychom měli vycházet při posuzování tohoto tématu. Doufám, že všichni poslanci ve Francii i zde budou moci postoupit ku předu, budou moci lépe bojovat proti tomuto problému prostituce, který často souvisí, jak jsem už říkal, také s obchodováním s lidmi. Děkuji. Děkuji a rád bych poděkoval paní Buské a panu Joffroy za to, že se dostavili mezi nás. Myslím si, že toto setkání s vámi bylo velice zajímavé, že jste nás obeznámili s výsledky vaší studie a, doufám, že i nadále budeme blízce spolupracovat. Dosud naše spolupráce probíhala výtečně a navíc jste nás představili i taková dobrá východiska určité parametry, které pro nás byly velice srozumitelné, takže vám děkujeme za váš čas. Och då går vi vidare till punkten 12 som är eh, övriga frågor. A tím, tímto se nyní dostáváme k bodu 12, to je bod různé, sem, eh, do tohoto nemáme žádný příspěvek. Bod číslo 13, eh, datum příštího zasedání. Příští zasedání proběhne společně s výborem LIBE 5. prosince a Náš výbor bude zasedat 19. a 20. prosince a tímto můžeme uzavřít dnešní zasedání a v zápětí za dvě minuty proběhne.